o situaci v Etiopii. Dávám slovo jménem místo předsedkyně eh, panu komisaři, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, v této další záležitosti jménem vysoké představitelky paní Mogherinové. Chci říci, že vítám příležitost k diskusi o situaci v Etiopii. A to pár dní předtím, než dojde k volbám, kdy si můžeme vyměnit názory na tuto velmi důležitou zemi. Komise chce uznat aktivní úlohu Etiopie v regionálních a mezinárodních eh, snahách vytvořit eh, mírový region v africkém rohu. Etiopie je také v čele ICAT eh, a také přispívá výrazně do vojsk do misí Africké unie v Somálsku. Konkrétně bojuje proti šebabům a to s určitým úspěchem. To dokazuje, že Etiopie je důležitým partnerem pro Evropskou unii z hlediska regionálního míru a stability. Máme společné zájmy a máme eh, podobné pozice k celé řadě globálních otázek. O otázce například eh, Přemístování je eh, Etiopie velmi důležitou zemí původu, ale také zemí tranzitu i zemí určení. Přes 600 80 tisíc uprchlíků se tam nachází a to se všemi problémy, které to způsobuje. Etiopie se aktivně podílí na chartumském procesu. Dochází eh, k zabíjení, došlo tedy k zabíjení etiopských křesťanů eh, v Líbyi ze strany teroristů, což také samozřejmě eh, zdůrazňuje důležitost otázky boje proti terorismu v Etiopii. Vláda také vyjádřila zájem rozšířit spolupráci s Evropskou unii v boji proti terorismu. Pokud jde o klimatické eh, změny, Etiopská politika se účastní globálních jednání a zastává stejné pozice jako Evropská unie. Evropská unie má eh, v, um, v umyslu podepsat eh, deklaraci o spolupráci s Etiopií a některé členské státy už takovou deklaraci podepsalo. Pokud je o hospodářský rozvoj a o snižování chudoby, Etiopie je v mnoha směrech považována za úspěšný příklad v Africe. Pomoc, kterou EU a členské státy EU poskytují, přináší plody, kdy dochází k úspěšnému směřování k naplnění cílů milénia. Mezinárodní měnový fond odhaduje hospodářský růst v tomto roce 2015 na 7,52 což je eh, pozoruhodné, zejména v daném regionu. Podle nedávné zprávy Světové banky chudoba v Etiopii klesla o jednu třetinu mezi lety 2000 a dnešní dobou 2011. Eh, Já jsem velmi rád, že eh, můžeme říci, že EU přispěla k těmto úspěchům, ale všichni víme, že je tady ještě druhá strana mít mince. Jako v mnoha postkonfliktních situacích demokratická Eh, tradice eh, v Etiopii ještě stále eh, není samozřejmostí a komise si velmi dobře uvědomuje, že politické prostředí nevede k transparentním, důvěryhodným, inkluzivním volbám. To je obava, kterou jsme vyjádřili při jednání s etiopskou vládou a také konkrétně v politickém eh, dialogu a bilaterálních setkáních podle článku 8. A to i na, tom nej, na té nejvyšší úrovni. Opakovaně jsme zdůrazňovali potřebu skutečného politického dialogu s opozicí aby bylo možné plně respektovat svobodu slova, svobodu schromažďovací a svobodu eh, tisku, tak jak eh, to ostatně také zdůrazňuje etiopská ústava eh, Línie vlády je taková, že nejdříve se zabývají otázkou stability a bezpečnosti pro svůj lid a nemohou tedy umožnit destabilizaci země, neboť by to ohrozilo sociální i ekonomický pokrok. Nemůžeme říci, že se shodujeme úplně ve všem, ale eh, probíhá otevřený dialog eh, o těchto otázkách. Někdy i s konstruktivními výsledky. Například jsme diskutovali o možnosti jak zlepšit kvalitu evropský, eh, etiopských eh, médií, veřejných i soukromých, a eh, jak také to vyplývá z dialogu o médiích podle článku 8. Pokud jde o volby, Víme, že pokrok v realizaci doporučení podle předchozích pozorovatelských misí při volbách stále ještě není plně eh, respektována v roce 2005 a v roce 2010. Bohužel naše zprávy eh, pozorovatelů byly odmítnuty. Nedostali jsme pozvánku eh, na nadcházející volby, které proběhnou příští sobotu. A Evropská unie tedy ne, nevytvoří pozorovatelskou misi pro tyto volby. Také jsme se rozhodli, že finančně nepodpoříme eh, tyto eh, volby. Pokud je o situaci eh, blogerů, novinářů a oponentů a dalších jednotlivců, je velkým zdrojem znepokojení. Byly uvězněni proto, že vyjádřili veřejně svůj názor. Eh, média a politické strany eh, mají stále uší a uší prostor, a to zejména teď před volebním období. Eh, již od roku 2014 tomu tak je. Eh, delegace EU s členskými státy, které jsou přítomny v Addis Abebě, velmi eh, pečlivě sleduje a monitoruje všechny relevantní aspekty. Tak diskutujeme o této otázce, včetně eh, použití antiteroristické proklamace a tady eh, etiopské orgány si plně uvědomují naše pozice i naše znepokojení. Naše globální partnerství s Etiopií tudíž neznamená, že Evropská unie je lhostejná k problémům, které eh, nadále má etiopské obyvatelstvo. Jak je to také diskutováno, eh, bylo diskutováno v lednu tohoto roku na zasedání podvýboru pro lidská práva a stejně tomu tak bylo i v roce 2014. Tam EU vydalo dvě prohlášení o politických a lidských právech eh, v, v Etiopii. Rozhodně budeme pokračovat a nadále sledovat velmi pozorně tuto situaci a vždy veřejně projevíme své mínění, když to bude nutné. E, rád si vyslechnu vaše názory o působení EU vůči Etiopii. Děkuji vám za pozornost. Evcharisto, thank you very much. Děkuji vám, vážený pane komisaři. A nyní za EPP pan poslanec Davor Ivo Štír na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, 94 milionů obyvatel, tím je Etiopie druhou největší zemí Afriky a jednou z klíčových zemí pro stabilitu a rozvoj kontinentu, který rozhodně je strategicky významný pro evropskou bezpečnost. Právě z těch všech důvodů, které jste, pane komisaři, zde zmínil ve vašem projevu. Proto s velkými obavami hledíme na omezování demokratických svobod v Etiopii. E, o tom svědčí například zatykání opozičních politiků a svobodných e, novináři, kteří jsou proti stávající vládní straně. I v Etiopii je vidět, že zde není spojovací článek mezi s řízením snižování chudoby a vládnoucími strukturami. Je důležité, aby se zde odehrály svobodné volby a aby byly eh, propuštěni Eh, nespravedlivě eh, zadržovaní demokraté. To je důležité pro Etiopii. Naše rozvojová pomoc musí sledovat právě tyto cíle. Musíme Etiopii podporovat jako významného partnera v tomto regionu. Proč? Je pro nás velice důležité, aby Etiopie nadále konstruktivně pokračovala v regionální práci. I když už má Etiopie více než 860 tisíc uprchlíků na svém území, je nadále důležité, aby byla významným partnerem boji proti teroristickým organizacím typu Al-Shabaab. Protože si přejeme Etiopii jako silného partnera, musíme se zasazovat o dodržování lidských práv, propagovat právní stát a žádat po vládě, aby vedla důvěryhodný dialog s opozicí a prohlubovala demokratizační proces. Děkuji vám jménem socialistů a demokratů. A Lankinger dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, Etiopie je důležitým faktorem pro mír v oblasti Afrického rohu, pro Somálsko, Eritreu, Jižní Súdán, ale může sehrávat rovněž mezinárodní úlohu. Proto je nutné, aby mír panoval také uvnitř Etiopie. Nemůže existovat rozvojová pomoc bez pokroků v demokratizačním procesu v zemi. V neděli proběhnou v Etiopii volby, to jsme již slyšeli, ale již víme, jak bude vypadat výsledek. Evropská unie se rozhodla, že nevyšle pozorovatelskou misi. Pane předsedo, my jsme hlavním dodavatelem pomoci této zemi a proto máme povinnost a je v naší odpovědnosti, abychom bděli nad dodržováním lidských práv eh, nad řádnou zprávou, nad demokratizačním procesem, který musíme povzbuzovat v Etiopii dochází k stále k příliš velkému zneužívání. Například se to týká mladých studentů, učitelů. Jedná se o konkrétní jména, to jsou osoby, jejichž práva jsou porušována. 50 zatčených na studentské demonstraci, 20 zraněných. To jsou čísla pouze z Dubna. Média jsou eh, vedena, nemohou se chovat svobodně, blogeři jsou zastavováni, jsou takoví, kteří již sedí eh, měsíc eh, či rok ve vězení bez procesu, novináři jsou zastrašováni, ani evropský pas nebrání v tomu, že je někdo zatčen, eh, dva švédští novináři byli zatčeni a 18 měsíců byli zadržováni. Momentálně probíhá v Etiopii ekonomický boom a to by mělo vést především k tomu, že se pokusí společnost reformovat tak, aby byla spravedlivější a aby se více dodržovala lidská práva. Děkuji. A jménem ECR pan Piotrovský na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v Etiopii se budou konat volby a i když dlouho pozorujeme v Etiopii omezování demokratických práv a svobod médií a i když v minulých volbách došlo k mnoha nesrovnalostem, o kterých hovořil pan komisař, i nadále Evropská unie poskytuje Etiopii rozvojovou pomoc z Evropského rozvojového fondu. Proto musíme mít alespoň efektivní kontrolu těchto výdajů protože máme problém s externím pozorováním voleb. Etiopie je důležitý, důležitá země pro EU. Také z hlediska migrace. nedávnem bylo 30 eh, etiopických uprchlíků křesťanů brutálně zavražděno teroristy v Libii, což vedlo k velkým nepokojům v Etiopii. Je třeba, abychom tam vyslali pozorovatelskou misu, i když víme, že nebyla eh, etiopskými úřady pozvána. Nemůžeme dopustit, aby tato země byla destabilizována. Je to jedna z nej zemí, které mají největší počet obyvatel v Evropě a tím by se posílili migrační proudy v Evropě. Děkuji. Pan Louis Michel. No, děkuji, pane komisaři. Já se vracím z Addis bez jedné mise kde jsem byl v rámci eh, přípravy na volby a také jsem tam studovala regionální situace. Eh, názor, který mám na Haile Mariama eh, prvního, tedy před, předsedu vlády, je prostě taková, že si myslím, že on stojí nad etnickými, ale dokonce i náboženskými spory jak asi víte, tak tady Selje byl eh, křesťan a s ním se velice dobře vycházel i on jako muslim. Z eh, pěti miliony, z eh, pěti tisíci kilometrů hranic je Etiopie velmi zranitelná. Je také v hledáčku teroristických milicí Přitom eh, vojska Etiopie se podívají, podílejí na zásahových vojscích Evropské, eh, a Africké unie eh, v Somálsku. Já si myslím, že je třeba vést s touto klíčovou zemí v daném regionu velmi důležitý rozhovor. Je to přímo gigant vzhledem k počtu svých obyvatel. Eh, to opravdu není zanedbatelné číslo. Ostatně Spojené státy to velmi dobře pochopili a již dávno vědí, jak je důležité podporovat tuto zemi. Já myslím, že musíme pomoci Etiopii eh, v její úloze lídra v boji proti terorismu v africkém rohu. Eh, tato země směřuje vzhůru díky Eh, vizionářskému postoji mm, zesnulého bývalého eh, premiéra. A i když si někteří třeba myslí opak, tak tato země opravdu směřuje eh, vpřed. Bohužel je tady ale ten černý problém, kterým je respektování lidských práv. I tady musíme pomoci této zemi. Díky preferenčnímu dialogu s orgány této země musíme pomoci zemi respektovat lidská práva. Merci beaucoup. Euh, merci. Děkuji vám, pane poslanče. A nyní jménem eh, GUE Lidia Senra Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já si kladu otázku, jak je možné říci, že Etiopie je vzorem eh, vymícení chudoby v daném regionu, když hovoříme o vládě, která Eh, zahraničním podnikům dává přes 10 milionů hektarů půdy k dispozici. Hovoříme o vládě, která spouští projekty represe eh, a také eh, tady jistě působí z hlediska stavby italské národní společnosti. Je tady, jsou tady zásahy do řeky a jezera, což velice negativně dopadá na lidi, kteří získávali získali obživu z této řeky a z tohoto jezera. Pane komisaři, to způsobí větší hlad, větší chudobu a další úmrtí v zemi, kde už 80% lidí žije s méně než dvěma dolary na den. To je vzor, eh, kam vedou zájmy velkých nadnárodních společností. To je zájem nadnárodních společností z Evropy, ale nikoli lidí v této země. Eh, paní Mogherini, prosím, vězte od naší eh, frakce, že eh, tady jsou tyto projekty, které jsou opravdu hrozbou pro tuto zemi. To je to nejméně, co můžeme říct. Děkuji. Děkuji a jménem za zelené hovoří pan Sebastián. Gracias, señor presidente. Soy representante de la... Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu velice zmaten, protože si myslím, že eh, to, co se tady řeklo o Etiopii, vůbec není podobné tomu, co já vím o Etiopii. To je přímo fraška. Eh, Etiopie eh, tady je zemí, kde volební pozorovatele, které poslal tento hm, parlament, vůbec neměli dovoleno sledovat volby, vůbec nesměli vstoupit do příslušných oblastí. Nezávislé organizace stále odsazují pro následování politiků, novinářů a dalších nezávislých osob, které kritizují vládu. Eh, další menšiny v této zemi jsou také pronásledovány. Etiopská vláda neumožní, aby přišli pozorovatelé či novináři ze zahraničí. A 30% žen tam byly eh, znásilněny a to často vládními vojsky. Eh, jak odsuzuje Evropská unie etiopskou vládu za porušování lidských práv? My si myslíme, že tady je přece důležité vyslat misi, která by vyšetřovala persekuce, mučení a další porušování lidských lidských práv. E, Vzněme si v úvahu, co všecko způsobuje a toleruje tato vláda, e, kterou chválí Evropská unie. E, část podpory, kterou posílá Evropská unie do Etiopie, je využita pro represe. To je přece strašlivé. Z toho trpí tisíce a tisíce lidí. A my se nemůžeme dívat stranou, jinak jsme spoluviníky všech těchto hrůz. Děkuji. Gracias. E Děkuji a jménem EFDD pan Carver, prosím. Mr. President, there are concerns in this chamber about human rights in Ethiopia. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, jsou tady skutečně zneklidnění z respektování lidských práv a to je správné, ale bylo by ehm, špatné, kdybychom se omezovali pouze na tuto otázku. Eh, například eh, velice eh, často Eh, jsou tady eh, případy, kdy se zabírá půda, která by eh, jinak byla použita pro zemědělství a je komercializována. Musíme se podívat skutečně, jak to vlastně zde vypadá, když se používají tyto nástroje politiky. Jestliže Etiopie plní celou řadu humanitárních povinností, včetně přijetí statisíců uprchlíků a Tady myslím, že je třeba ocenit i to, že se podílí na boji proti terorismu v Somálsku. Je tedy důležité, aby tato regionální mocnost mohla pokračovat ve svém rozvoji ekonomiky a získávala stabilitu. A to také v sousedství Somaliland. Místo snahy zastavit další migrace, měli bychom se spíše dívat na rozvoj takovýchto zemí. A to v oblasti, kde Evropská unie má samozřejmě celou řadu negativních dopadů. víme, že velkou částí produkce Etiopie je právě káva. Když se e, má Etiopie rozvíjet, pak Evropská e, unie musí přestat zasahovat do jejich, e, do jejich hospodářství. Děkuji. Děkuji a prosím paní Arnotu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Bez předsudků eh, a předjímání, co si zvolí eh, voliči, musím říci, že pravděpodobně premiér bude opět v neděli potvrzen novými volbami. Členské státy EU podporují eh, etiopskou vládu to je jeden z mála ostrovků stability a rozvoje ve východní Africe. K dnešnímu dni jsou ovšem Evropané nepřítomní eh, v rozvoji, či rozvoji Etiopie. Ponechávají to na Číně. Eh, dostází tam k eh, vytváření podniků, čínských podniků na úkor evropských podniků. Bylo by dobré lépe pomáhat Etiopii, včetně vojenské pomoci, aby mohla bojovat proti radikálnímu islamismu, a to uvnitř i mimo svý, své hranice. A za to musíme také chtít od Etiopie, aby byla účinnější v boji proti eh, emigraci prostřednictvím nebo přes území Líbie. Jsou to Migranti, kteří kromě toho, že riskují, že se utopí ve středozemní moře, eh, tak ještě jakožto křesťané riskují, že je zmasakrují e, islamisté v Libii. Děkuji, paní poslankyně. A nyní prosím pan Venta. Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, 24. května tohoto roku půjdou obyvatelé Etiopie volit, ale panují obavy, že tyto volby nebudou odpovídat mezinárodním standardům a že výsledky voleb nebudou žádné vzhledem k represivnímu systému v zemi. Základem eh, moderní společnosti je politický pluralismus. Aby se mohly konat volby, je zapotřebí zajistit eh, spravedlivý postup voleb a všem umožnit, aby se do voleb zapojili. A proto musíme podpořit politickou diskusi v Etiopii a také podporovat volební právo v Etiopii. Svoboda projevu je taktéž významný princip svobodných voleb, ale etiopská vláda eh, vylučuje opozici tím, že ji pronásleduje a tím, že porušuje lidská práva. Víme, že jsou zatýkáni nezávislí novináři, blogeři, dochází k pronásledování etnických menšin, křesťanů a také dochází k eh, mučení a znásilňování, čehož se dopouští vojáci. Evropská unie by měla vládu eh, ovlivnit v tom smyslu, aby opravdu dodržovala dohodu z Kotonu v oblasti základních práv a lidských práv a je také třeba nastolit takový postup, aby byly eh, vyšetřeny nedávné události. Děkuji. Nyní pan Josef Vidrol na jednu minutu. Děkuji. Africký roh pro naši bezpečnost hraje očividně důležitou roli a Etiopie je přitom centrálním prvkem. Jeho vláda všem působí dojmem, že e, tuto bezpečnost může zabezpečit a my ji za to odměňujeme. Současné volby, takzvané volby, e, slouží k dalšímu pokračování této role. A kolegyně a kolegové, měli bychom si uvědomit jednu věc. Neměli e, bychom klást rovnítko mezi bezpečnost a klid Trvalá bezpečnost znamená právní stát, dodržování lidských práv a to, že všichni aktéři se mohou zapojit do diskuse. Velké obavy u mě i dalších vyvolává situace v Ogadimu a pokud nebudeme reagovat na tyto obavy a pokud se nepokusíme nastolit eh, jiný vývoj, tak opravdu připravujeme půdu extremismu. Jenom tím, že se předstívá zdánlivá bezpečnost, tím nebudeme moci bojovat proti extremismu v tomto regionu. Děkuji a není pan Castaldo na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Na 24. května budou v Etiopii volby. Je to druhá nejlidnatější země Afriky a budou to velmi smutné volby, protože Eh, vypadá to, že stávající vládní strana získá 99% nebo 90,5 nebo 100% hlasů. Bohužel tato země má jeden smutný rekord a to je počet eh, zadržovaných novinářů. Já sám jsem byl pozorovatel eh, na volebních misích v Tunisku a jinde a na vlastní oči jsem viděl co to znamená doufat ve skutečnou demokracii. Opravdu nestačí jenom vykazovat nějaký hospodářský růst, kolegyně a kolegové. Nesmíme zapomínat na to, jak jsou každý den eh, porušována základní práva občanů Etiopie. Je to eh, něco, na co musíme upozornit třeba i v souvislosti s Čínou, nesmíme před těmito věcmi zavírat oči a musíme zde mít jasnou linii v eh, oblasti našich eh, hodnot. Děkuji, nyní pan Steve Bula. Eh, pane předsedo, Etiopie se stala velkou regionální mocností a skutečně stabilním pólem v africkém rohu s růstem 10,5 v roce 2013 sklízí plody eh, modelu, eh, kde ekonomiku řídí strukturovaný silný stát. Eh, africký roh, region, kde je celá řada pučů, pokusů o puč a celá řada konfliktů, je Etiopie stabilním ostrovem a to přesto, že je velice rozmanitá sociálně i nábožensky. V neděli proběhnou volby a to bude poprvé od roku 2012, kdy zemřel velmi populární eh, premiér Zenaui. Nemělo by to být tedy záminkou k nějakému morálnímu či jinému vměšování ze strany EU a ze strany západních států, které by se chtěly vměšovat do eh, vnitřních záležitostí. Pravda, vláda je tam autoritativní, to je pravda, ale dosáhla pozoruhodných výsledků při snižování chudoby. Eh, kdyby se objevily problémy, kdyby se objevily nepokoje, to by mohlo destabilizovat zemi a nikdy nám může říci, jaké dopady by to pak mělo. Je mi líto, že členské státy z EU věnují jen omezenou pozornost ekonomickému potenciálu, eh, který představuje Etiopie, eh, se kterou bychom měli posilovat vazby spolupráce v rámci spravedlivého hospodářského obchodu. To by bylo ve prospěch všech. Děkuji vám. Děkuji Děkuji, pane eh, poslanče, a dávám slovo pan Moska. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Veškeré snahy ze strany Etiopie docílit růstu a snížení chudoby a podpořit rozvoj, což všechno my vítáme, jsou ovšem podkopávány, pokud zároveň neexistuje úsilí o zajištění trvalého demokratického rozvoje a ten nemůže být zajištěn, když se omezuje eh, informační svoboda a svoboda smýšlení a svoboda projevu, což jsou základní hodnoty, o které my opíráme náš společenský život. Nesmíme tedy mlčet tváří tvář tomu, k čemu dochází v Etiopii, zejména s ohledem na volby. Nemůžeme posuzovat ekonomickou situaci nezávisle a nemůžeme ospravedlnit žádné opatření na potlačování civilistů. Je třeba podporovat trvalý rozvoj v této zemi právě tím, že budeme také trvat na dodržování lidských práv. Děkuji. Čuli na jednu minutu. Chtěla bych poděkovat eh, dalším kolegům eh, za to, že hovoří o této otázce, eh, která asi není v popředí zájmu západních sdělovacích prostředků. Já jsem pracovala s různými skupinami a pro mě je velice důležité hovořit o situaci v Etiopii. Eh, já myslím, že tam není úplně rovné, nejsou tam úplně rovné podmínky pro opoziční síly. Eh, proběhnou volby, nebude tam možná pozorovatelská mise z našich zemí a eh, dále také tady jsou pronásledování novinářů a občanské společnosti i některých menšinových skupin. Systematicky se používá strach a objektivně vzato je tady embargo ze strany vlády proti eh, opozici. Eh, přitom Etiopie dostává 44% eh, svého rozpočtu prostřednictvím zahraniční pomoci, dostává také pomoc od EU. A tady je třeba mít veřejné prohlášení, které vyjádří obavy ještě před nedělí 24. května, kdy vyjádří solidaritu s etiopským lidem a vyjádří znepokojení, jak to dopadne s demokracií a respektováním práv. Jde o to, aby peníze EU nebyly využity pro podněcování potlačování násilí a pronásledování, eh, mírová eh, Etiopie, rozvíjející se Etiopie nemůže být přece za cenu, že nebudou vůbec respektována práva. Děkuji. Přijmete modrou, eh, modrou kartu od pana Carvera? Přijmete modrou kartu? Madam. Madam Ward, přijmete modrou kartu? Já opakuji, přejmete modrou kartu od pana Carvera? Říkáte ano, dobře, děkuji pane předsedo, děkuji eh, za přijetí modré karty. Víte, eh, proč máme eh, znepokojení eh, z respektování lidských práv, ale velkou hrozbou tady v této, tomto regionu je islámský terorismus, islamistický terorismus a uvědomujete si, jak velké dopady to tam mělo, když jak obtížné je bojovat proti extremismu a jak je také přístup k právám žen a právám dětí, jak jsou toto práva respektována ze strany islámských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 Já jsem strávila hodně času eh, prací s občanskou společností a e, mám kontakty s lidmi, o kterých vy tady hovoříte. Používám svoji pozici proto, abych eh, mohla dát hlas těm lidem, kterým hlas je upírán. E, jsou tam různé organizace, které takto hovoří o obrovském e, nerespektování e, lidských práv. Dochází k násilí na ženách, znásilňování žen a i mladých dívek a to ze strany vládních vojsk. Ano, já bráním lidská práva a myslím si, že eh, velkou hrozbou demokracie a bezpečnosti je to, že tady nejsou všichni rovně zastoupeny ve světě. Ženy a muži nemají stejné zastoupení. A já vím, že tady je opravdu veliký problém naší společnosti. Já jsem zodpověděla na otázku, pane Carvere, největší hrozbou je, že v té eh, rovnováze eh, sil je většina síly v rukou mužů. Eh, Anna Amago. A nyní, a nyní Anna Gomes. Volby v Etiopii, které proběhnou 24. května, nebudou demokratické, spravedlivé ani svobodné. Doporučení volebních pozorovatelů z roku 2005 a 2010 nebyla naplněna vládou. Tato, toto je ten skutečný důvod, proč, proč tento rok nebude pozorovatelská mise evropská. A vláda sice tvrdí, že je to z finančních důvodů, což není pravda. Opoziční strany tvrdí, že vládní strana EPRFDF eh, maří snahy opozice zaregistrovat své kandidáty. Již od loňského roku jsou zatýkání a pronásledování členova opozičních stran a jejich přísnivci. Jediný opoziční lídr v parlamentu nebude kandidovat na znovu zvolení z důvodu měšování státu do záležitosti strany. Politický pluralismus a svoboda projevu, združování i tisku jsou dnes mnohem více omezeny než před deseti lety, když jsem byla já šepkou volební pozorovatelské mise v Etiopii. Žádná jiná africká země nemá tolik zatčených novinářů a blogerů, obviněných obviněných z terorismu jaké jsou Etinete, Garaja, Daleko jako a další. Etiopie je největším africkým příjemcem rozvojové pomoci od Evropské unie a je klíčovým spojencem EU a USA v otázce bezpečnosti v regionu, což vysvětluje naše lhostejnost vůči vážnému porušování lidských práv a přijímání antidemokratických zákonů v Argentině a tvrdá retodou represu jak majoritních, tak minoritních komunit. Evropská unie by měla vyžadovat od etiopské vlády, aby osvobodila všechny novináře opoziční politiky, včetně Andargačeva Cige, britského občana, a hlavního vůdce exilové opozice, který byl v červenci 2014 unesen v Jemenu a vydán do Etiopie. EU by měla stlačit na základní reformy v Etiopii. Pokud to neudělá, tak zradí své vlastní hodnoty a podpoří střety mezi náboženstvími a budeme jednat proti zájmům našim i etiopickým. Etiopie je strategickým partnerem v regionu, nesmíme mlčet, musíme vyžadovat změnu strategie a politiky vůči EU, která by byla efektivní a která by byla skutečně jiná než ta současní, tak jak to řekl pan Stylianides. Děkuji. A nyní kačtí aj. Mariana Petr, jako první, prosím. Pane předsedo, situace v Etiopii je skutečně alarmující, a to ze dvou důvodů. V neděli proběhnou v Etiopii parlamentní volby, přičemž Pluralismus parlamentního systému má pouze deklarativní povahu a veškeré opoziční strany jsou velmi utlačovány. Svoda médií, základní práva demokracie nejsou pouze omezovány, ale novináři jsou nyní nuceni k tomu, aby se zvolili mezi autocenzurou a zatčením. Mnozí musí utíkat ze své strany, i když je Etiopie hlavně křesťanská, je eh, křesťané pronásledováni. Křesťané jsou pronásledováni extrémními islamisty, kteří požadují islámský stát. Ale v islámu nenaleznete základ pro tento stát a nemůžete se odvolávat na všeho mohoucího a spravedlňovat tím své násilí. Proti tomu my se musíme semknout a bojovat všemi silami. Pro lokální komunity je velmi důležité zemědělství, je to jejich životním základem a proto je třeba, abychom co nejdříve zastavili násilné odebírání půdy. Děkuji, pane předsedo. Děláme stále příliš málo pro Etiopii. Je to jedna z největších afrických zemí, která trpí sociálními a ekonomickými problémy. Eh, průměrná délka života je nejnižší, jedna z nejnižších na světě, je to 49 let a hlavním důvodem pro to je nedostatek vody. Dnes musí, dnes musí ženy eh, chodit pěšky celé kilometry proto, aby mohly jít do, přinést vodu ze studny. Takže v Etiopii mnoho lidí umírá z nedostatku vody a hygieny. Navíc je tady silný příliv lidí do této země. respektive omlouvá se eh, odliv lidí z této země, protože lidé hledají práci jinde, pak tam jsou eh, extremistické tendence. Tady je důležité, aby byl podpořen průmyslový rozvoj země, ale nemá to smysl, pokud nejdříve nedrží, nevyřešíme ty nejnaléhavější problémy tak, aby obyvatelstvo mohlo žít v důstojných podmínkách. Evropa musí konkrétně pomoci Etiopii v jeho obtí, v její obtížné situaci tak, aby skutečně život tam byl lepší. Děkuji, pan Siotis Marias, pane předsedo. 19. dubna islámský stát zveřejnil video, ve kterém je vidět, jak bylo sťato 30 etiopských křesťanů, tím mělo být zastrašeno etiopské obyvatelstvo, neboť třetina etiopských obyvatel jsou křesťané. Cílem džihadistů je rozšířit eh, v Etiopii svou, eh, své vlastní náboženství, ale tisíce mužů a žen z Etiopie nyní jsou nuceni opouštět svou zemi z důvodu chudoby, politické nejistoty a pronásledování opozičních eh, politiků a jejich stoupenců. Proto je důležité zajistit eh, průběh demokratický voleb, zajistit svobodu tisku. Ovšem máme velké obavy, když hledíme na situaci v této původně křesťanské zemi a Evropská unie by měla přispět k růstu, stabilitě a právnímu státu v Etiopii. Etiopie již nadále nemůže být místem, kde se šíří velké čínské nadnárodní koncerny. Děkuji. Pan Jankovič, děkuji mnohokrát. V tomto parlamentu, vážení kolegové a vážení, vážené kolegyně, mám někdy dojem, že pouze diskutujeme. A že ty diskuse, které vedeme, obdobná to byla o Turecku, nemají konkrétní výsledky. Říkáme tady, co by bylo vhodné pro Etiopii, pro Evropu, pro Evropskou unii. pokud by Etiopie byla členskou zemí, tak by byla nejlidnatější členskou zemí. Etiopie je stabilizačním faktorem ve velmi nepokojném regionu a chrání také jistým způsobem i naše zájmy a proto jsem zastáncem toho, abychom této zemi i nadále pomáhali, ale jsem také proto, co tady nadneslo již několik kolegů a totiž, že poukázali na demokratické aktivity této vlády. S tím souhlasím, s touto kritikou. Ovšem, pokud tady hovoříme o Etiopii a Turecku, tak bychom měli nastavovat stejná měřítka a hájit stejné hodnoty. A když hovoříme o zemi, i když tady hovoříme o zemi, ve které máme velké zájmy. Chiedo scusa, non avevo visto il nome, signor Presidente. Já se omlouvám, pane předsedo, nezaregistroval, že eh, jsem vyvolal. Já jsem sledoval diskusi, někdo říká, že e, situace je katastrofální a někdo jiný zase, že to zase tak hrozné není. Někdo říká, že několik sekund zemře někdo z Etiopie a jiní zase říkají, konečně se Etiopie dostává ze špatné situace. No měli bychom se něčem shodnout. Asi je dobré se také podívat ale na Evropu, hovořit o našich starých lidech, nezaměstnané mládeži a podobně. A měli bychom také říci, že ti pokrytci bombardovali Libii a nyní e, vznikl v oblasti obrovský chaos. Existuje vláda i v naší zemi, která tvrdí, že to přece vůbec není pravda z Libii a my zde diskutujeme o Africe, no měli byste se všichni probudit. Děkuji a v neposlední řadě Pan Fronzolika. Děkuji bardzo, pan prezident. It's... Děkuji vám, pane předsedo, vždy je to radost, když vy předsedáte. Etiopie je významným partnerem EO a je to klíčový stát s významnou e, strategickou pozicí v dané oblasti. Přesto jsem hluboce znepokojen tím, že volby v Etiopii asi nesplní standardy Africké unie, mezinárodní eh, standardy. A dojde k omezování politického pluralismu a nezávislých médií. Eh, Etiopie na druhém místě v počtu eh, novinářů v exilu a nejvyšší počet zavřených novinářů a není možné pořádat veřejné akce. Eh, zástupci opozice nemají eh, přístup a dochází k porušování eh, lidských práv a svobod. To je nepřijatelné a je nutné to rozhodně odsoudit. Děkuji vám, pane poslanče, za vaše slova. Možná už potom nebudu hledět na hodinky, až se budete chápat slova. A nyní má slovo pan komisař Stylianides. Prosím. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za tuto eh, rozpravu, že se koná nyní, tak to, kdy je opravdu na čase a Souhlasím s celou řadou obav, eh, které zde naši partneři vyjádřili. A týkali se našeho partnerství, jenomže toto partnerství má celou řadu aspektů a některé jsou kontroverznější a některé méně. A měli bychom nadále mít na zřeteli obecně pozitivní vývoj v této eh, zemi a také konstruktivní a významnou roli země v daném regionu a nejenom v daném regionu. Naším cílem je nadále spolupracovat s Etiopií a posilovat eh, signály týkající se významu demokratizace eh, základních svobod a demokratických práv. Až eh, Eh, proběhnou volby, určitě prohloubíme spolupráci eh, s orgány eh, na dlouhodobé demokratizaci dané země. Chceli Etiopie být nadále stabilní a mít v roce 2020. 5 eh, statut země středních příjmů, tak je nezbytné, aby místní občané měli možnost veřejně vyjadřovat svoje názory. Vysoká představitelka eh, Mogheriniová hodla v brzké době navštívit Etiopii, tak aby eh, na vlastní oči viděla situaci v této zemi a diskutovala s vedením země o těch tématech, o nich zde panují obavy. Takže já vám děkuji za pozornost a i e, za tuto e, velice bohatou diskusi. Velice vám děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Tímto ukončuji.